Vážené dámy a pánové, Chtěl bych všechny srdečně pozdravit a přivítat na prvním zasedání výboru po právní záležitosti po letní přestávce a konstatuji, že moudrost těch, kteří eh, pracují eh, ve smyslu předělování cíl, vedla k tomu, tentokrát, že ve čtvrtek odpoledne v prvním týdnu politických skupin, kde se Eh, nedá očekávat velká účast poslanců. Nám dali k dispozici jeden z největších sálů. Vím, jak se při jiných schůzkách eh, tlačíme v malých zasedacích sálech, kde ani diváci nemají možnost si sednout tak by možná bylo vhodné eh, dát eh, krátký pokyn k tomu, aby se to eh, přehodilo, tedy abychom měli veliký sál, když máme normální turnus zasedání, když musíme hlasovat a v jiné dny, jako je tento, by nám možná stačil menší sál, ale tolik jenom taková kacířská poznámka na začátek tohoto zasedání. Jsem velmi rád, že vás mohu pozdravit a přivítat. Doufám, že jste se vrátili z dovolené odpočení, ale odpočatí, aspoň já tedy eh, tak jsem, takže můžeme začít. Přijetí pořadu jednání poukazuji na body 6, 10 a 17, které jsou odročeny na příští zasedání. Body 13, 14 nic neobsahují. Chci se tedy zeptat, zda vy máte poznámky k pořadu jednání. Nevypadá Vypadá to tak, takže pořad jednání je přijat. Dále sdělení předsedy regulérní zasedání 28., 29. a 30. bylo eh, od, odmítnuto a to proto, že probíhá velké zasedání ve Washingtonu, eh, konference předsedů to také dnes schválila jako velikou změnu, i včetně počtu účastníků a tak dále. To znamená, že se toto eh, uskuteční. Eh, kromě toho budeme mít 29. mimořádné zasedání ve Štrasburku, kde projednáme body daného pořadu jednání. Dále upozorňuji na to, že máme také eh, meziparlamentní workshop k smlouvě a to 27. října od 11.30 do 13 hodin před eh, pravidelnou schůzkou výboru. Zástupci národních parlamentů jsou přizváni na toto zasedání. Tolik stělení předsedy. Bod 3, to je otázka zápisů z posledních eh, schůzek, a sice z eh, 23. června a 5. července. Pokud těmto zápisům nemáte poznámky a nevidím, že by se někdo hlásil, pak eh, tyto zápisy jsou schváleny. Nyní k bodu čtyři, to je první a snad i nejdůležitější bod na našem pořadu jednání. Jde o eh, Evropskou vnější službu a o statut úředníků. Bernhard Rabkaj je zpravodajem, vítám ho po dovolené a dávám mu okamžitě slovo. Děkuji, pane, kolego, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, o tomto tématu jsme se bavili už několikrát. Já jsem už několikrát sestavil také pracovní dokument, abychom nestráceli čas. A je to de facto pouze k předběžné zprávě. Je to poněkud neobvyklý postup, dvoustupňový, ale tentokrát zřejmě vhodný. My jsme chtěli, respektive já jsem chtěl co nejdříve alespoň něco předložit, něco, co by bylo závazné. Na druhé straně ovšem také vím, že potřebujeme čas na finalizaci, poněvadž eh, povedu ještě řadu dalších eh, rozhovorů. Takže před prázdninami eh, jsem vám předložil tedy tuto zprávu, tu definitivní v angličtině a myslím, že teď už by měla být k dispozici ve všech jazycích. My jsme se velice dlouho bavili o nejrůznějších variantách zapojení našeho zahraničního výboru. V červenci eh, jsme uzavírali zásadní rozhodnutí k EAD, eh, tedy k Evropskému zahraniční službě. A Nakonec jsme tady došli k závěru v zásadních věcech. Myslím, že také rada už eh, udělala svoji práci, takže vlastně tu počáteční fázi máme za sebou a teď jde už jenom o dolaďování. Jde tady o několik eh, podstatných bodů, které zde teď už nebudu opakovat. Eh, možná se zastavíme jenom u dvou, u tří, abych vám připomněl, o co tady hlavně jde. Jde o to, aby tento nový servis, to je nejenom nová instituce, ale nový eh, servis eh, se spoustou eh, služebních míst. To všichni víme, že to tak je. A zásada je, aby veškerý personál Evropské zahraničního servisu měl stejná práva a povinnosti. je tady takový poněkud eh, podivná konstrukce mm, tohoto oddělení. Eh, je to na jedné straně eh, společenství, tedy instituce společenství a zároveň instituce mezivládní. A to samozřejmě se musí odrazit také ve statutu personálu a samozřejmě také v rozpočtu základ už byl stanoven v Lisabonské smlouvě. Je stanoveno, že personál bude složen z personálu oddělení komise, ale zároveň také z personálu rady a zahraničních servisů členských zemí. No a to je složité a je jasné, že lze očekávat problémy. Proto tedy nám jde o to, aby celý personál měl stejné povinnosti i práva, ať už přichází z komise, z rady nebo z členských zemí. V diskusi a také v diskusi s kolegy z jiných zapojených výborů jsme se shodli na tom, že počet národních expertů by měl být velmi omezený a eh, měl by tedy, eh, zejména tedy hovořím o tom personálu, který pochází z členských zemí. Také máme jeden problém, o kterém jsme už také několikrát diskutovali, a to je problém s eh, externími zaměstnanci. Čili tady jsem navrhl škrtnutí konkrétní pasáže. Velkým sporným bodem bude to, to už říkám předem, že návrh komise říká, že pracovníci z národních administrativ, čili z národních diplomatických služeb, by zde měli být dočasně s možností prodloužení mise, ale to prodloužení je podmíněno souhlasem vysílající členské země. A já tedy mohu jedině zopakovat to, že eh, tady to znamená velké nebezpečí, pokud se týče zaměstnanecké loajality. Není to problém nedůvěry vůči jednotlivým kolegům, ale je třeba mít prostě na očích, eh, jaké problémy mohou nastat tady. Ehm, problémy, když třeba budou chtít pokračovat, ale nebude to možné. Je tady ovšem eh, nebezpečí o tom, že to, ta vysílající diplomatická služba může mít trošku jiné představy a podobně. Takže tady skutečně ty problémy s lojalitou tady mohou nastat a proto navrhuji, eh, abychom eh, škrtli tady eh, toto odmínění souhlasem členské země, i když vím, že tady strany členských zemí to byla velké diskuse. No, pak jsou tady ještě nějaké další body o různých, jedna, různých jednáních, ale to, myslím, všechno znáte. Po konzultaci s různými stranami, jako jsou odbory, personalisté, zástupci personálu eh, z institucí, mám eh, takový eh, dojem, že eh, z toho vyplnulo, že bych se měl eh, zabývat otázkou zeměpisné vyváženosti a například eh, například vychází články, jako třeba ve standardu, že východní Evropa se na diplomatický servis unedívá přes prsty. No, Čili tady je skutečně třeba se tím zabývat. Ale asi už na tom za stolik nezměníme, ale eh, pokud se týče madridské dohody, to znamená obsazování eh, míst eh, v diplomatické službě, kde pro tedy dohodnuto to, že lidé budou přicházet z těchto tří zdrojů, že tady alespoň 60% eh, z úrovně EU a 25% z úrovně členských zemí, tak to by se tam tedy mělo objevit. Eh, není to nic nového, je to něco, co už bylo předtím dohodnuto. Čili tolik eh, takový ten, taková ta krátká skýca. A ještě než navrhnu časový plán, musím se zastavit ještě u jednoho problému problému, který se týká informovanosti. My samozřejmě také musíme konzultovat v této souvislosti právní servis. My eh, pořád ještě nemáme eh, schválený statut pro personál a přesto se už eh, vypisují konkurzy na obsazování míst. Já tady nemám problém s tím, že by se tam objevili lidé předisponováni z komise nebo z rady, že to jsou eh, lidé, na které se už evropský statut eh, vztahuje, ale eh, jinak tedy tam problémy asi budou, protože když se podívám na to, jak jsou ty konkursy vypisovány, no tak tam už ty podmínky jsou vždycky stanoveny velice podrobně. No a pak si říkám, jak je to možné, když to vlastně ještě nemáme dohodnuté. Já nevím, ono se, neříkám, že by to mělo trvat ještě dlouho, ale eh, v podstatě věcně to dosud není dořešené a když to mám tedy nějakým způsobem popsat eh, mírně, tak to prostě rozhodně není v pořádku ani podle zdravého rozumu a ani tedy správního eh, hlediska. No, možná, že tady hm, se nám dostane nějaký rozumnější informací. Chci vám ještě říci, kolegyně, kolegové, že belgické předsednictví ještě před prázdninami eh, samozřejmě se snažilo věci urychlit, což je eh, jejich eh, úkolem, ale já jsem jenom eh, řekl jim jako svým partnerům, upozornil jsem je, že v parlamentu v procesu spolurozhodování musíme dodržet určitý postup, jinak to právně bude prekérní. No a ten proces znamená, že musí proběhnout řádná diskuse, aby kolegové se mohli vyjádřit a předložit doplňující pozměňovací návrhy, než se o tom bude hlasovat na plénu. No a e, z toho tedy jasně vyplynulo, že v září se to nemůže stihnout. Belgické předsednictví to pochopilo, ale Přesto nás žádá, abychom už eh, v průběhu celé věci eh, abychom je zapojili do té diskuse. A jestliže eh, budeme mít něco, co není příliš kontroverzní, tak snad je možné, abychom interně, neoficiálně mohli vést také rozhovory zástupci frakcí a podobně. Ovšem s tím, že skutečně formálně musí být všechno dodrženo v pořádku. No, já samozřejmě vám mohu slíbit, že samozřejmě to všechno konzultuji s předsedy výboru a s těmi zpravodaji a s kolegy z jiných frakcí. Eh, ještě musím říct, mám tady tedy ten časový plán, ale i velice náročný. A myslím, že už eh, bylo eh, sděleno, že lhůta pro pozměňovací návrh je 7. září. Byly tady dokonce i přísnější termíny navrhovány, ale prostě alespoň trošku nějaký prostor musíme ponechat. 7. září to je příští týden v úterý. Čili to aspoň tedy takto. Já ještě musím říci, a bylo to právě oznámeno, že 29. budeme mít ve Štrasburku zvláštní zasedání, ale já tam bohužel nemohu být přítomen. E, samozřejmě bude všechno záležet na to, kolik dostaneme těch pozměňovacích návrhů. Eh, pokud budeme chtít vést debatu, to by bylo potom 18.10., pak 27. 8. 10. budeme eh, muset hlasovat a pokud se to dále stihne zpracovat, tak snad bychom to mohli dostat na první plénum eh, v listopadu. I kdyby se to podařilo třeba dřív, už 18.10., stejně by to nakonec připadlo na listopadovou plenárku. Představa belgického předsednictví, proti které se stavím, je ovšem taková, že by bylo možné už předtím mít výsledek, výsledek, který eh, de facto vzejde z výboru a že tedy by se ušetřil ten čas mezi výstupem z výboru a z pléna. Já jsem ovšem eh, řekl, že to bude hodně záležet na eh, ochotě rady ke kompromisům, čili je třeba říci, že mnohé ty představy, například s obsazováním míst, že už je to všechno eh, vyřešené a tak dále, tak to samozřejmě nebylo reálné, nebyly to reálné úvahy ze strany rady. Samozřejmě to, co je zapsáno v tom eh, rozhodnutí o obsazování míst, tak eh, to eh, samozřejmě je hezké, že jsme se dohodli, ale není to závazné pro spolurozhodovací proces. A mm, samozřejmě, že tady to také souvisí s tím eh, minulým eh, výborem pro zahraniční záležitosti mm, Brok, Ferhofstadt a další. Čili eh, já myslím, že my tady přece nějakou práci za sebou máme, takže můžeme mít určité ambice. Děkuji. Děkuji kolego Rabkaji. Než eh, dám slovo dalším řečníkům, chtěl bych se vyjádřit eh, k postupu. Souhlasíme se vším, eh, co jste řekl. Myslím si, že nepotřebujeme formální udělení mandátu dle přílohy. V prvním čtení bychom toto měli dohodnout a výbor vám plně důvěřuje. Důvěřuje tedy to, že také provedete konzultace se stínovými zpravodaji a že to e, uzavřete co nejrychleji, i když je samozřejmě to cíl a úkol obrovský. Nevíme tedy zcela přesně, kde budou ty hlavní potíže při jednání. Slyším také, že nemáme problémy se zvláštním zasedáním ve Štrasburku. Vy byste měl potom možnost ten časový plán ještě zkrátit o týden. Já se domnívám, že kdyby se to neprojednalo 20. září, protože tam zpravodaj prostě nebude, tak bychom dali ještě mimořádné zasedání v říjnu, aby se to umožnilo. Tolik tedy k zásadnímu postupu 7. 9. To je docela dobrý návrh. Já se domnívám, že o tom přemýšlíme celé týden týdny, takže víme také, jaké pozměňovací návrhy můžeme očekávat. Takže to můžeme jistě respektovat. Co se týče postupu, z našeho hlediska je právě toto naše stanovisko. Hlásí se následující řečníci, paní Lichtenberger nejdříve. Ano, děkuji srdečně, děkuji také zpravodaji, který eh, postupuje velmi rozumně a pečlivě, což je také nezbytné. Eh, jedná se o eh, důležité téma. Souhlasím s harmonogramem, to je pro mě v pořádku a mohu také již předem říci, že sdílím vaši obtíž, co se týče toho vybavení. Nemůžeme tedy skutečně prodávat kožich z medvěda, než toho kožicha, než toho medvěda z kolíme. K jednotlivým bodům chtěla bych říci, že vše eh, je pod několika velikými výzvami. Za prvé má být umožněna mobilita, za druhé tato zahraniční služba nesmí být národní zahraniční službou pod novou vlajkou. Skutečně to musí být Evropská zahraniční služba. Všechno, co tedy děláme a snažíme se udělat, by mělo být nasměrováno tímto eh, směrem. To znamená, že nejde o to, abychom řekli eh, ještě jednou, eh, jaké národní kontingenty budou pod mezinárodní vlajkou vytvořeny. Musíme vytvořit skutečně Evropskou zahraniční službu. To je věc důležitá, té musíme přikládat veliký význam. To znamená, že ten název musí odpovídat také obsahu. Pokud členské státy chtějí mít hodně silné slovo při rozhodování a chtějí-li mít také veto, co se týče eh, vlastního personálu, který má být vyslán, pak samozřejmě zde je nebezpečí, že to nebude Evropská služba, nýbrž suma eh, národních eh, služeb a to není to, co chceme a co potřebujeme. Za druhé, otázka mobility. Mobilita musí být umožněna umožněna. A to je velmi důležitá věc má být zajištěna osobami, které pracovaly na evropské úrovni a tím má být dán příspěvek také eh, národním zahraničním službám. Třetí bod, který je pro mě eh, je také důležitý, to je eh, genderové vyvážení Eh, v zastoupení. To by mělo být lepší, než jak je tomu v současnosti. I zde jde eh, o to, abychom se postavili této eh, výzvě. Vím, že na národní úrovni tyto služby nejsou příliš také zastoupeny ženami, ale měli bychom otevřít ženám nové šance tak, aby jich mohli využít. Není to eh, závod eh, mezi eh, zajícem a slonem za takzvaně stejných podmínek. Takže v těchto aspektech mm, budeme muset něco změnit v rámci pozměňovacích návrhů. Právě ta genderová vyváženost musí být posílena v textu například tedy právě to. A já se také navíc domnívám, že každopádně bychom se měli snažit ještě o další věc, a to je common streaming, to znamená další vzdělávání, kurzy. I to by mělo sloužit k tomu, aby tato služba byla posílena ve svém mezinárodním aspektu. A kromě toho, pokud možné, by toto mělo být koordinováno hned s předsednictvím, ale samozřejmě, že to, z čeho vycházíme my, a jde také o osobní záležitosti, by mělo probíhat skutečně velmi korektně, ale jsem ochotna eh, také pro tato jednání. Takže děkuji, paní Geringer. Děkuji, paní předsedající. Já chtěla poděkovat. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaji za jeho vyčerpávající úvodní prezentaci a také poté, což zaznělo od kolegů, chci říci, že je nesmírně důležité, aby tato nová služba, kterou vytváříme, odrážela geografické složení EU. Já si myslím, že geografická vyváženost je nesmírně důležitá. Nemá smysl znovu objevovat Ameriku. My, europoslanci, jsme byli zvoleni na základě systému, který zohledňuje geografické hledisko. Různé členské státy mají svůj příslušný počet europoslanců a mají také svá hlasovací práva v radě a, a podobný princip by měl být uplatněn i v případě vnější či diplomatické služby. Pan Rabkaj má pravdu, když říká, že je třeba jasně říci, že zaměstnanci této služby mají být lojální vůči EU, nikoli vůči své členské zemi. A proto nábor těchto pracovníků bude velice důležitý. Média se nyní zaměřují na různé fáze vyjednávání a na rozdělování postů. My nyní projednáváme dokument, který ještě nepředstavuje finální verzi, ale média jako by toho věděli více než my, jako by věděli, kdo dostane jaký post, čili zachází se s námi jako se seriózním partnerem. Musíme zdůraznit, že bez souhlasu parlamentu eh, nebude možné dospět k tomu finálnímu rozhodnutí. Eh, pokud je o vyváženost, eh, respektive rovnoměrné zastoupení mužů a žen, Myslím, že tady musíme nastavit nějaký jednoznačný vzoreček pro tu paritu mužů a žen. A proto předložím některé konkretizující pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, kolega Zjevtka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se chci připojit ke kolegům, kteří děkovali našemu zpravodaji. Bernard jako vždy připravil vyčerpávající expoze, dopodrobně nás obeznámil s aktuálním stavem této věci. Přičemž jde o záležitost, která je nespětně důležitá pro EU jako celek i pro jednotlivé členské země. nesmíme se nic namlouvat. Eh, každá členská země má velký zájem na procesu utváření této služby pro vnější akci, pro vnější činnost. Tato služba totiž bude koordinovat činnost velvyslanectví a konzulátů v zemích celého světa. A mně není úplně jasné, proč rada trvá na tom, že by najímala smluvní pracovníky. Se zpravodajem souhlasím, jenom bych ještě doplnil dvě věci. Domnívám se, že každý uchazeč musí prokázat zájem o práci v evropských institucích a zároveň Evropská unie musí mít jasný zájem na tom, aby daného člověka přijala jako svého zaměstnance. Názor členské země by neměl být zohledňován v celém procesu. Jako příklad si uveďme generální ředitelství na komisi. Pokud se někdo uchází o post generálního ředitele, je snad eh, kandidatura daného člověka konzultována s členskou zemí jeho původu? Ne, prostě se uspořádá výběrové řízení a nejlepší kandidát je přijat. A podobně by to mělo vypadat i u Evropské služby pro vnější činnost. Pokud je o lojalitu, jak už o tom hovořili někteří, respektive a vždy musí platit jsem sekretarium lojality, jak už to zmiňovali kolegové. A nyní k tomu eh, geografickému rozložení Tomuto tématu se nelze vyhnout. Každý se tomu bude věnovat a bude se snažit vysledovat, zda byla dodržena geografická vyváženost při přijímání pracovníků, ale měli bychom se zaměřit především na kvalitu této Evropské služby pro vnější činnost. A proto se musíme zaměřit na kvalifikaci, schopnosti dovednosti uchazečů. A pokud je o genderovou vyváženost, mne by, mě by vůbec nevadilo, kdyby celou tuto službu vedly ženy. Samozřejmě, pokud bude nejschopnější uchazečkou žena, tak právě ona musí ten post dostat někdo jiný. Kromě zkušenosti z dané eh, oblasti, tato žena bude nadána i typicky ženskými schopnostmi. V tom bude její výhoda. Čili já myslím, že bychom si neměli tady stanovit žádná přesná pravidla, protože někdy to pak dopadá trošku pateticky, trošku směšně. Pokud je o časový harmonogram, Bernard to zmiňoval, v říjnu výbor, v listopadu plenárka. Je to ambiciozní program, ale myslím, že reálný. Děkuji. Takže, Diana Wallace. Děkuji, nyní Diana Wallace. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A Děkuji panu Rabkajovi, našemu zpravodaji, který samozřejmě se ostal v kole velice složitého um, interinstitucionálního tance a samozřejmě se na ně obracejí kolegové v rámci parlamentu. Já si myslím, že souhlasím s kolegy v tom, že potřebujeme službu, která bude evropská, která bude odrážet Evropu v celé její rozmanitosti. Souhlasím také rozhodně se zpravodajem, pokud jde o to citlivé téma národních eh, výsad, mně se, mně se líbí způsob, jakým eh, to eh, odstraňujete, jenom eh, mě napadá, že možná do toho bude muset vnést ještě větší před, přesnost do toho, jakým způsobem se budeme snažit odstranit podobné výsady, tak abychom dosáhli kýženého výsledku. Pokud jde o časový harmonogram a procedurální záležitosti, tak mi to připadá v pořádku a Jenom chci popřát panu Rabkojovi mnoho štěstí do tohoto obtížného úkolu. Děkuji. Děkuji. Nyní se obracím na komisi a nevím, kdo za ní bude hovořit. Nikdo tady není? Uh, děkuji, pane předsedo. A eh, ano, já děkuji za tu debatu o genderové a geografické rovnováze Eh, také o lojalitě, aby to mělo skutečně eh, evropský rozměr. Já bych si dovolil tady nabídnout několik komentářů eh, k připravenému návrhu stanoviska. První je tom, o tom Single Staff Committee. My na komisi jsme navrhli, aby celý diplomatický servis a komise měla Eh, stejnou eh, komisi pro zaměstnance. Je to jednak proto, že velká část zaměstnanců eh, do diplomatické služby přijde právě z komise a bylo by dobré, kdyby hned od začátku měli zajištěná práva. Za druhé, komise a diplomatický servis budou spolupracovat v delegacích, čili tam bude tady lidé z obou, z, z obou stran a nebude to tedy jenom tak, že by byly dva separátní výbory na to též téma. Eh, pokud se týče eh, těch eh, externích smluvních partnerů, my samozřejmě musíme mít možnost tohoto zaměstnávání, ti samozřejmě musí mít přístup do našich budov a, a my musíme mít příležitost využívat jejich schopnosti a dovednosti. Pokud se týče priority pro národní eh, diplomaty, tak eh, já myslím, že tady komise o tom už eh, jednala a Mm, také eh, s parlamentem jsme o tom hovořili, aby měla být jedna eh, třetina národních eh, diplomatů. Země chtěli alespoň 60 také lidí, ale je třeba vzít v úvahu, že také členské země jsou reprezentovány touto společnou diplomatickou službou. Co se týče genderové rovnováhy, my jsme v souladu s těmito úpravami, ale místo AD, tedy funkční skupina AD by byla příslušná funkční skupina, tak to bychom si to přáli, protože pokud si to zúšíme pouze na eh, skupinu AD, tak eh, tím pádem neuděláme nic pro ST. Takže to eh, by asi nebylo dobré. Dále bych tady měl určité technické komentáře k příloze 10. Já si myslím, že je to záležitost racionální a my, i když eh, máme eh, v komisi určité, eh, určité možnosti, tak nemůžeme využívat smluvní partnery, smluvní zaměstnance. Pokud se týče souhlasu národních diplomatických servisů. My jsme o tom uvažovali už od začátku, tedy to, že bude souhlas národní strany, ale také při obnovení kontraktu si také myslíme, že je vhodné, aby tam ten souhlas byl, protože pokud to neuděláme, tak by tady bylo nebezpečí, že eh, rada by si myslela, že tento člověk už není vyslán členskou zemí a tím pádem by nemohl být započítán do kvóty. No a to je také záležitost, která by neměla být v zaměstnaneckém řádu, ale měl by být v interních dokumentech. Eh, k posměvacímu návrhu 14, eh, myslím, že to opakuje to, co už je v článku 27 zaměstnaneckého řádu. Takže mm, já myslím, že to je asi všechno, co bych tomu komise chtěla dodat. Děkuji. A teď ještě pan Kristofesen z diplomatického servisu od paní baronky Ješnové. Já vám děkuji za příležitost vyjádřit se také, poněvadž my nejsme součástí legislativního procesu, ovšem my budeme hlavním uživatelem toho, co zde, na čem se zde zhodnete. Tak nejdříve tedy k věcné podstatě. Já plně souhlasím se slovy zástupce komise, kromě prvního bodu. Kromě toho, že personál diplomatické, eh, diplomatické služby by měl být eh, v pravomoci eh, kom, personální komise Evropské komise. Je to pravda, že většina lidí přijde z Evropské komise, ale už nebudou v tom případě zaměstnanci komise, nýbrž hm, tohoto diplomatického servisu. Hm, to znamená, že se tam budou muset integrovat tito lidé, dále lidé z národních diplomatických služeb. A jistě chápete, že většina těchto lidí eh, by asi mm, těžko eh, se nějak směřovala s tím, že by byly v pravomoci stejné komise, personální komise, jako eh, lidé z Evropské komise. Nebo třeba ECOSOC parlament a podobně, ti všichni mají svůj vlastní personální komise a takhle by to mělo být i u eh, diplomatického servisu. Jinak tedy souhlasíme víceméně s tím, co navrhuje komise. Eh, ale pokud dovolíte, pane předsedo, eh, rád bych ještě přidali tři věcné body. jeden problém, který tady zazněl eh, od pana Rabka je, to je ten problém národního schvalování diplomatů, těch, kteří se mají stát součástí diplomatické služby v společenství. Já myslím, že bychom měli zvážit také skutečnost, že od července, to jest od dosažení shody mezi radou a parlamentem, je jasné, že dlouhodobě kromě zaměstnanců z komise a z, ze sekretariátu rady a, a lidí z členských zemí eh, bude mít eh, diplomatická služba také své vlastní úředníky. To znamená, že někteří lidé, kteří vstoupí eh, do tohoto servisu eh, jako zástupci národních států, budou mít před sebou výhled, že dlouhodobě se mohou stát úředníky evropskými. Takže mm, možná, že toto je skutečnost a toto by mělo být jaksi reflektováno. Protože eh, jestliže bude dosažen ten cíl jedné třetiny, a jestliže eh, prostě nebude eh, ten a ten počet eh, z toho či onoho zdroje, pak si bude muset diplomatická služba sehnat vlastní pracovníky. Další bod v debatě o diplomatické službě je otázka geografické vyváženosti. A prosím, Nevěř, nevěřte všemu, co se píše v novinách. Protože eh, nejenom vy, ale možná i také já vím méně, než to, co se píše v novinách. Existují eh, různé eh, metody náboru a já myslím, že bychom měli počkat, jaké budou mít výsledky a nepředjímat je. To jsou prostě náborové postupy, které se velice nechávají inspirovat postupy z komise. A já si myslím, že eh, všichni kandidáti budou moci počítat eh, s řádnou prověrkou. Eh, takže to je geografická vyváženost, o tom se jednalo v Madridu a je to součást základního rozhodnutí. V tomto základním rozhodnutí jsou ustanovení, která se hodně odrážejí v tom, co navrhuje pan Rabkaj. Čili pokud se týče eh, geografické vyváženosti, tak já velice sdílím to, co eh, pan Rabkaj navrhuje. Já vím, že e, některé země a podobně mají určité ambice a e, využít třeba e, toho, že v brzké době vyprší náborová pravidla, která platí od posledního rozšíření a Možná, že země, které nemají zajištěnou kvotu, by měly dostat přednost. To může být způsob uvažování. Ale v Madridu eh, jsme se dohodli, že šéfka diplomacie by eh, měla usilovat o dosažení genderové a geografické rovnováhy a v roce 2013 zjistíme, jak to je a pokud se nepodaří za dosavadních opatření dosáhnout rovnováhy, budou přijata eh, nová opatření. Ale já bych skutečně varoval před eh, kvotami, což by opravdu bylo v rozporu s principy společenství a velice špatně by to zapadalo do stávajícího systému, kde tedy eh, nábor na každé místo musí být veřejný. Pokud bychom měli eh, preferenční kvóty, tak to znamená, že eh, některá místa by musela být vyhrazena podle národnostního principu a já si myslím, že to by asi nebylo dobře. Pokud se týče postupu, Eh, pan eh, Rabkaj říká, že to základní rozhodnutí bylo přijato, eh, takže parlament pouze dával své stanovisko, ale v realitě to bylo tak, že rada a komise akceptovali proces, který je de facto procesem spolurozhodnování to, co jste odhlasovali 6. července, se slovo o slova objevilo v rozhodnutí rady, eh, tak jak bylo schváleno na konci července. Takže já si myslím, že rada a také my budeme, bychom tedy mohli očekávat, že to, na čem jsme se dohodli v červenci, nebude vyvraceno tím, eh, co se dohodlo později. Je pravda, že nemáme čas. My žijeme v situaci velkých očekávání na fungování diplomatické služby. E, třetí země se neustále e, zajímají a skutečně by nebylo dobré, kdybychom e, nadále nebo ještě dlouho fungovaly v takovém přechodném období mezi starým systémem, který už vlastně nefunguje a novým, který ještě není řádně zaveden. Je to eh, situace toho druhu, jaké bývají nebezpečné. Je tedy, myslím, v našem společném zájmu pokročit vpřed co nejdříve. Samozřejmě při respektování parlamentních postupů, to je naprosto jasné a my zajisté doufáme, že eh, v rámci spolurozhodování se podaří dosáhnout eh, shody v prvním čtení a doufáme, že parlament v říjnu schválí své stanovisko, eh, které bude na základě konzultací s radou a že tedy to, co potom vyjde z rady, bude úplně identický text. Takže v to doufám a já si také myslím, že by pomohlo, kdybyste, jak jste řekl, pane předsedo, kdybyste po hlasování ve výboru mohli dát eh, panu Rabkajovi mandát, aby mohl co nejrychleji navázat dalším jednáním s komisí a s radou. A samozřejmě, pokud my tomu budeme moci na pomoci, uděláme to velice rádi. Děkuji vám. Srdečně děkuji, pane Kristofersene. A než dám opět slovo zpravodaji, chtěl bych upozornit já na jednu zážitost. Madridská dohoda se může vztahovat pouze na ty záležitosti, o kterých bylo možné rozhodnout na eh, společném právním základu. To je v textu také výslovně napsáno a také to přesně odpovídá tomu, eh, co k tomu řekla právní služba rady. V této souvislosti je tedy jasné, že eh, tyto záležitosti nebyly pokryty právním základem a že to je něco jiného než to, co je eh, kryto nyní. Eh, ona deregulace eh, personálu je tedy zase jinou záležitostí. Eh, to musíme jasně vyjádřit a upozorňovali jsme na to již počátku, že vlastně v této otázce jsme volní v rozhodování. Samozřejmě, že ty hlavní souvislosti musí komise a rada uvažovat. Zpočátku tedy byl bylo naznačeno, že půjde o spolurozhodování, ale ona kompetence Evropského parlamentu eh, ve spolurozhodování nesmí být eh, vytunelována. Eh, to je ještě věc, která se musí projednat. Pan zpravodaj, pan Rabkaj má nyní slovo na závěr. První poznámku eh, mohu eh, vypustit, protože jste ji učinil eh, vy, já se na to dívám stejně. Ano, ale je jasné, že to musí fungovat, když máme dostatečné konzultační právo, pak se to rozběhlo směrem ke spolurozhodování a viděl jsem v mém návrhu zprávy, že tam nejsou nějaké body, které by to opět nějak měnili. Eh, já však čekám na jednu věc a nevím, kdo mě na to odpoví, to je nakonec jedno. Jedná se o tu otázku eh, výběrových řízení, které eh, již, která již probíhají velmi intenzivně. Usnadnili jste mi možnost zareagovat vlastně s se eh, vstoupili do otevřených eh, dveří. Eh, je nutné ještě jasně říci, a tak to také říká Madridská dohoda a také smlouva, že každý, kdo je zaměstnán v této službě, spadá pod vysokou představitelku. Eh, otázkou však je to, co tam je vlastně jaksi nepřímo dáno. Otázka mobility. Ano, i to je pádná záležitost. I já očekávám debatu i ze strany členských států o tom, jaký dopad to bude mít na jejich vlastní diplomatické služby. Některé členské státy již začínají říkat, že ano, tím e, budeme mít snadnější úkol. Evropská služba bude moci přebírat určité úkoly, které máme my a tím to bude mít také vliv na jejich personál. Velké členské státy jsou trochu flegmatičtější, potřebují na to víc času a možná je nutné trošku je k tomu více donutit. E, oni očekávají a dívají se jaký personál je tam zaměstnáván a někteří lidé tam prostě nejsou zcela noví. Někteří se však očekává, že tam bude 8 tisíc nových eh, funkcí, ale měli bychom eh, se na se podívat i na ty velké členské státy, ne, I ty by měly tedy přemýšlet o tom, zda některé diplomatické služby nejsou eh, přebytečné. Samozřejmě, že to ale také má smysl ve světle oné mobility, o které eh, se zde hovořilo. Co se týče genderové vyváženosti, já mám čtyři pozměňovací návrhy sám k této otázce. Já jsem chtěl postoupit, jsou to 12, 16, 38 a 60. Tyto pozměňovací návrhy se vyjadřují k této otázce, ale nejenom k tomu. Dvanáctka ta se netýká jenom této záležitosti, ale také ostatních eh, otázek. Já jsem se snažil tedy každopádně to prosadit eh, na nejrůznějších místech. Doufám, že se mi to podařilo. Možná, že někoho napadne nějaké lepší eh, eh, formulace. To jistě je možné. Každopádně, eh, co se týče naší strany, my jsme optimističtí, že to eh, časově všechno zvládneme docela rychle. Dobře, takže schrnuji. Máme eh, lhůtu pro pozměňovací návrhy do 7.9. ve 12 hodin. Nebudeme mít eh, formální závěr o tomto mandátu. Kolega Man- Rabkaj však může vést tato jednání i nadále. Dále bod 5 zpráva paní Lichtenberger. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám srdečně. Chtěla bych poděkovat především stínovým zpravodajům a všem poslancům, kteří měli zájem o vypracování pozměňovacích návrhů k mé zprávě. Já se domnívám, že je velmi důležité to, abychom zde v Evropském parlamentu měli jasnou možnost vyjádřit se k tomuto tématu. Vždyť jde o skutečně ústřední bod, tedy o vztah Eh, občanů a občanek k evropskému právu a uplatňování práva. To je onen rozhodující bod. Jak si dovedete představit, měla jsem mnoha stanoviska, mnohé podněty, eh, také ze strany stěžovatelů, kteří říkali, že docházelo k určitým eh, plánům v evropském kontextu eh, právě v souvislosti s oním pilotním projektem, o kterém jsme hovořili a tato stanoviska, tyto podněty ukazují jednu věc zcela jasně. A sice pokud konsenzus našich občanů k evropské legislativě a k uplatňování evropského práva chceme zlepšit, také se musíme podívat na to, aby mechanismu eh, například s tížností a zpracování stížení eh, byly eh, vhodné a přátelské blízké právě občanům. Já jsem také ze strany španělských stěžovatelů dostala detailní analýzu určitých případů, ke kterým došlo v poslední době a které byly zpracovány v rámci pilotního projektu. Zcela jasně se ukázalo, že stěžovatelé nebyli spokojeni a nemohou být spokojeni s eh, tím formálním projednáním. Když je řečeno, eh, že tedy teoreticky eh, se to zpracovalo, ale není možné postupovat dál v dané záležitosti. Pro občany samotné to znamená, že mají evropské právo, které však není prováděno, tak je nutné na evropské úrovni ještě uskutečnit další aktivity. Tito Španělé, Rakušané, ale také Italové vždy znovu opakovali, že tyto postupy nejsou dostatečně široké a neodpovídají eh, obecné záležitosti. Eh, dostala jsem takovou informaci, eh, že daný stěžovatel dostal odpověď o tom, že jeho žádost byla přijata, ale pak už nic. Dále také bylo třeba odpovězeno, že je nutné se obrátit na národní orgány. Pak se oni ptají, no a co mohu dělat dál, když už jsem vyčerpal vše, co je na národní úrovni možné. Takže zde vidíme, že ten podnět eh, eh, si ještě na národní úrovni a to paralelně, to je cesta, která vlastně ze strany komise by vedla eh, k tomu, že když se to tady eh, vyřeší na národní úrovni, tak na komisi to zůstane eh, ležet a nevyřizuje se to vlastně na úrovni komisy. Občané tedy mají takový dojem, že jsou pouze odkázáni na národní orgány, na národní postupy, a e, tito stěžovatelé tedy jsou zklamáni tou evropskou úrovní. Oni mají dojem, že e, je to evropská záležitost, ale tam, že narazili e, na neochotu. Čili to je věc, kterou musíme konkrétně řešit. Ony dobré úmysly toho pilotního projektu, který říká, že je nutné postupovat rychleji, že je nutné eh, postupovat přívětivěji pro občany. Nesmí to však vést k tomu, že tento mechanismus prostřednictvím nové politiky povede k určitému odmítnutí stěžovatele eh, nebo vrácení záležitosti. Je to skutečně velmi důležitá záležitost. Když se podíváme například na otázku mostu eh, přes Mesinskou úžinu. Oni říkali, vždyť kontrola a analýza ekologické únosnosti nebyla vůbec zahájena. Pak vidíme, že to jsou občané, kteří si dělají, skutečně mají určité obavy a e, je jim řečeno, ano, je to správně eh, a italské právo toto umožňuje, ale eh, naše reakce by nebyla správná, kdybychom je eh, odmítli. Ehm, musíme říci, že děkujeme za podněty. Děkuji také za to, co mě navrhla, navrhl pozměňovací návrh jedna paní Wallis, s vámi ještě o tom budu muset hovořit jak bychom se mohli dohodnout na jednotném řešení, čili tam jsou určité maličkosti, které bychom mohli snad zvládnout společně, abychom se domluvili, abychom to dali dohromady. Já doufám, že v tomto smyslu budeme moci vyslat jasný signál ve smyslu dalšího otevření pro občany Nesmíme je znovu vyslat eh, do nějaké právní slepé uličky. Eh, lidé, kteří důvěřují evropskému právu a eh, ty, když zklameme, tak to zklamání je skutečně velmi silné. Takže doufám, že budeme moci jít společně touto cestou. Každopádně vám děkuji za všechny dosavadní příspěvky. Děkuji, kolega Berlingwer. Děkuji. Já bych nejprve rád poděkoval zpravodajce za její zprávu. Eh, rád bych upozornil na to, že si myslím, že by asi bylo rozumné, kdyby náš výbor rozvíjel práci v oblasti monitorování, provádění zákonů Evropské unie. Já znovu a znovu opakuji, že za uplynulá desetiletí se nám velice dobře dařilo vypracovávat různá pravidla, předpisy. Máme již soubor evropské legislativy, akademická obec, profesoři práva prostě na tento celek polížejí jako na evropské právo, je to takto definováno, ale často pokulhává provádění této legislativy a jaký dopad tedy konkrétní to potom, jaký konkrétní přínos to znamená pro evropské občany? Často ten přínos je daleko menší ve skutečnosti, než kdyby ta pravidla byla eh, alespoň trošku adekvátně prováděna. Je zde tedy problém s implementací, je zde problém s hodnocením dopadu, Um, někdy je problém s tím, zda občané vůbec vědí o svých právech a nárocích vyplývajících z evropské legislativy. Čili je dobře, že se na to náš výbor zaměřil. Já si myslím, že takovýto monitoring bychom měli provádět průběžně v celém funkčním období. A měli bychom se snažit dosáhnout zlepšení. Nejde pouze o tvorbu předpisů z hora, jde tedy o praktické provádění těchto předpisů a vyhodnocování jejich provádění. Vy tady hovoříte o nutnosti posílit roli občana, což v zásadě znamená zvýšení na straně poptávky, několik dodávky. Je třeba zvyšovat povědomí posilovat stranu poptávky. Pokud odstraníme některé procedurální překážky k praktickému provádění evropských předpisů, tak dojde k velké změně. Zatím se to, myslím, nepojímá úplně optimálně, protože se zaměřeme na obsah spíše než na procesní stránku. Já bych rád využil to, že mám slova a řekl, že sami No, v mnoha oblastech souhlasím. Myslím si, že bychom se měli i obecně zabývat eh, koncepční tvorbou, eh, tvorbou předpisů. My se někdy, my někdy sami na sebe pohlížíme jako na jakousi elitu. A někdy se objevuje i jakási únava z tohoto tématu. Říkám to, protože náš výbor přijal i další opatření, totiž ustavení pracovní skupiny pro evropské správní právo. Kolegové o tom jistě vědí. Myslím, že pan eh, předseda plně podporuje tuto věc a já jsem byl pověřen koordinací této záležitosti. Začali jsme se tady zabývat i tímto aspektem, protože EU je Správou administrativou, i když ne v tom klasickém slova smyslu. Má své úředníky, zaměstnance, jsou nastavené určité správní postupy a přitom to nemáme dostatečně akademicky zpracováno. Ehm, nemáme jasnou představu o tom, jak pravidla a postupy vznikají v rámci těchto Eh, správních struktur. A já bych byl rád, eh, kdyby kolegové nejenom dostávali informace o vystupech naší pracovní skupiny, ale aby se i aktivně zapojili do celého procesu. V bodě 5 až eh, svého usnesení, návrhu usnesení Eva hovoří o procesním kodexu, zejména o infrakčním řízení, řízení pro porušení předpisů. Některé v činnosti, které dnes vyvíjí Evropská unie a které nejsou dostatečně regulovány eh, ve správním právu, tak si myslím, žádají lepší definici, pokud to celé má být eh, více legitimní. V bodě 6 hovoříme o správních postupech a o osvědčených správních postupech. Já si myslím, že jde o příležitost připomenout si toto téma a i do budoucna se na něj zaměřovat. Děkuji, nyní Dána Wallis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát naší zpravodajce, paní Lichtenbergerové. Já bych rozhodně souhlasila s jedním aspektem, a totiž, že když občan vystoupí s nějakým problémem, obrátí se na nás, tak si přeje dostat odpověď. Chce, aby se něco konkrétního stalo a chce mít jasnou představu o tom, jak to bude probíhat eh, a mít pocit, že se do toho může zapojit. A eh, v tom smyslu to, co právě řekl pan Berlinger o jakési, jakémsi procesním kodexu, jde správným směrem. Ale zároveň se domnívám, že jakožto instituce, soubor institucí, eh, nabízíme eh, dosti nejasnou představu eh, pro občana o tom, na koho se v jakém případě má obrátit. Může se obrátit na komisi, pravda, může to pak vyústit v řízení pro porušení předpisů. Občan se může obrátit na systém Solvit, může se obrátit na europoslance, kohokoliv z nás, může se obrátit na předsedu Evropského parlamentu, Eh, občan také může zorganizovat petici. To je celá řada možností a eh, pokud je někdo běžný občan, který prostě hledá řešení pro svůj konkrétní problém, tak to vypadá velmi složitě, tento systém. A také se mi zdá, že je třeba, abychom měli nějaký lepší systém, který by zajišťoval, že pokud eh, občana trápí nějaký problém, tak aby věděl, na koho se má obrátit, na který orgán a v jakém režimu, v jakém systému se to bude řešit. Takže pokud eh, tato věc, eh, toto usnesení eh, půjde tímto směrem, tak jistě podpořím. A já si myslím, že i když samozřejmě jako první má vždy jednat komise, tak vítám to, co se snaží učinit s tímto pilotním projektem, protože ono je, ono je opravdu velmi obtížný úkol vést je to, abychom vždy byli schopni občanům říci s jakýmkoliv problémem, na koho se mají obracet, eh, nějakou velmi, eh, eh, aby, aby o tom existovala teda jasná představa. A myslím si, že základní myšlenky, základní rysy nějakého mechanismu, který by občanovi umožňoval rychle se dostat od problému k jeho řešení, tak o to tady vlastně jde. A pokud ten pilotní systém pomohl Komise členským státům a e, postiženým v vozovkách e, zasednout k jednomu stolu a vypracovat nějaké řešení, tak to určitě musíme přivítat. E, nikdy žádné velmi rychlé a dokonalé řešení neexistuje, ale tady to šlo poměrně rychle a musíme to přivítat. Kromě toho v širším měřítku musíme přivítat skutečnost a zmínit, že Eh, řada problémů, na které občané narážejí, jsou systémové povahy. To znamená problémy, které se objevují znovu a znovu, vyplývají ze stejného nařízení nebo ve stejné zemi pořád dokola. A tady bychom potřebovali nějaký lepší systém včasného varování pro zaznamenání takových problémů. A myslím si, že eh, nejlepším fórem to je petiční obor Evropského parlamentu, protože tam se dostávají problémy nejrůznějšího a v nejrůznější podobě, ale je třeba, abychom v tom byli ještě lepší a myslím si, že také komise se s námi musí více dělit o informace o stížnostech, které, které obdržela. Ale jinak eh, za vaši zprávu velice děkuji. Děkuji paní kolegyně Gerina. Takže chtěla si dovolčit do głosów Chtěla bych eh, také pogratulovat paní Lichtenbergerové za kvalitní dokument. Trošku mě ovšem rozčarovává to, že neustále opakujeme stejné otázky eh, ve všech dokumentech. Eh, já jsem byla spravodajkou v roce 6 a opravdu mohu říct, že ty otázky se jednoduše a prostě opakují, že se nevyřešily v té době. Eh, když jsem sepisovala svoji zprávu, tak eh, tenkrát eh, jsme měli tedy velkou otázku a vlastně jsme se tím eh, zabývali asi 6 měsíců a nevěděli jsme prakticky jak na to. Ale myslím, že obyvatelé jsou Eh, rozčarováni, poněvadž pokud se snaží odvolávat na všech možných instancích eh, ve své zemi a pak se tady musí obracet na evropské instituce, no tak to je prostě procedura, která, eh, které člověk nerozumí a zdá se mu to zbytečné a, a mm, prostě tak to vnímá nedobře také Evropskou unii. A to tady je také negativní signál, který vysíláme směrem k obyvatelům. A druhá věc je to, jak, co se stane zemím, které třeba léta neimplementují eh, evropskou legislativu. Někdy jsou to dva, tři i pět let. Samozřejmě, že Evropa se snaží upozorňovat země na jejich povinnosti, ale pořád se neimplementuje. A to má také eh, dalekosáhlé důsledky pro jednotlivé obyvatele. Eh, v mé zemi je to tak, že eh, my tady také máme problém s implementací a opravdu to ohrožuje mnohé věci. Například směrnice o životním prostředí blokuje dlouhodobě výstavbu mostů, dálnic a tak dále. Tam eh, to trvalo čtyři roky, tedy čtyři roky bylo spoždění. Také nebylo možné využívat eh, třeba ani eh, unijní prostředky na budování této infrastruktury, protože jsme prostě nepodávali příslušné reporty. V poslední době měli jsme velice Eh, deštivé léto, byla mnoho povodní, u nás v Polsku jsme měli tři různé povodně a eh, my mm, už vidíme, že bude zase problém s implementací eh, příslušné směrnice o povodních v Polsku, ale nejenom tam. A problém je v tom, že jestliže se neimplementuje tato směrnice, tak se budou, a nedělal se to v minulosti, budovat domy, bydlení tam, kde podle směrnice by to nebylo možné, páč to nebezpečné. A to je skutečně, to jsou vážné důsledky toho, že se včas neimplementuje evropská legislativa. Čili já si myslím, že tady opravdu musíme být důslední a musíme zvýšit tlak na země, aby implementovali takovéto věci včas, eh, když už si to tedy odsouhlasili takhle. Good. Herzlichen Dank. Děkuji vám. A ještě na závěr paní Lichtenberger. Děkuji vám. Já jsem velice eh, ráda za některé ty podněty, které tady zazněly. Ano, je pravda, že my se velice snažíme o sepisování zákonů a pak z nich nic není a samozřejmě, že na straně občanů je výsledkem zklamání. Za druhé, Práva parlamentu eh, existují také v oblasti včasného varování. To je, myslím, velice důležitá věc a tady se musíme podívat, kde jsou překážky, kde to naráží a musíme také v aktuální práci toto sohledňovat. Prostě, aby nedocházelo k budování procedurálních bariér pro uvědomělé občany. To určitě škodí evropskému procesu a já vám děkuji za ten příklad eh, s povodněmi, které, eh, co jste tady ovedla, Ano, my prostě musíme křičet, nemůžeme to nechat jen tak projít. Poněvadž jestliže my jsme orgánem, který se velice snaží psát dobré zákony, ptá se občanů, eh, získává si různá stanoviska a tak dále, a pak ty zákony nejsou implementovány, no tak to je, eh, pokud proti tomu něco nepodnikneme, tak to je jako kdybychom si pod sebou podřezávali větev. Čili já myslím, že se nám tentokrát podaří něčeho dosáhnout. Eh, i spolu s komisí a tak. Eh, my prostě nemůžeme si dále dovolit nechat lidi prostě běhat eh, a leštit kliky. Děkuji, děkuji. My musíme počkat ještě na dvě stanoviska a hlasování bude tedy v říjnu. A my se teď dostáváme k bodu číslo 7, zpráva Diany Wallis k právám, právům spotřebitelů. Uh, thank you very much, Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kolegové možná vědí, že už proběhla předběžná diskuse a že máme uh, už dříveška pracovní dokument k této věci. Doufám, že kolegové obdrželi návrh stanoviska v různých jazykových verzích. Pokud ne, tak se za to omlouvám. V létě jsme naráželi na určitá omezení. Dovolte, abych schrnula tuto věc. Pokud je o směrnici o právech spotřebitele, my jsme přidružený výbor spolu s výborem IMCO pro tuto věc. A já proto spolupracuji s se spravodajem výboru IMCO Andrásem Švábem. Výbor IMCO byl tak laskav, že když se projednával dokument pana Švába, eh, který eh, prochází nejrůznějšími verzemi, tak mě vždy přizvali k účasti. Myslím, že eh, pan Šváb možná obdržel pozvání na naši schůzi pozdě. Rozhodně vím, že chtěl přijít, ale zdá se, že tady nakonec nemohl. Já doufám, eh, že to v budoucnu budeme moci napravit. Dovolte, abych vysvětlila filozofii mého návrhu stanoviska. Pokud se domníváte, že pokud se eh, myslíte, že se komise během minulého funkčního období prostřednictvím tohoto konkrétního návrhu snažila dosáhnout vyšší úrovně harmonizace ve spotřebitelském AKI a vyčistit ten stav, kdy máme různé směrnice, které se rozcházejí tak eh, ten návrh komise byl skutečně velmi ambiciozní, ale narazil na nejrůznější potíže. Eh, především proto, že byl vnímán tak, že abychom zaručili vysokou míru harmonizace, tak v některých eh, státech by to vlastně nakonec ale znamenalo, že by se snížila míra ochrany spotřebitele, kterou tam již mají zavedeno a to bychom jistě eh, v těch příslušných členských státech obtížně vysvětlovali. Proto s tím, jak postupuje práce na této směrnici, eh, je naším přáním dosáhnout to, co bývá nazýváno cílenou, plnou či úplnou harmonizací. Eh, to je také směr, kterým se to snaží vést pan Šváb ve výboru IMCO, ale Domnívám se, že jeho kolegové ve výboru to vnímají jako velmi obtížný úkol. Já jsem se pokusila jménem našeho výboru eh, přidržet se pokynů, orientací, které jsme měli dříve, to znamená pokusit se respektovat návrh společného eh, referenčního rámce pro smluvní právo a také přidržet se takového stanoviska, dospět k takovému stanovisku, které by nevyústilo ve snížení ochrany spotřebitele. A proto já bych řekla, že bychom měli začít s tím hlavním článkem, článkem 4, a to s pojetím minimální harmonizace. Já jakožto proevropsky orientovaná politička to vnímám jako určité zklamání a mohla bych sama sebe obvinovat z nedostatečné ambicioznosti, ale vzhledem historii tohoto konkrétního návrhu směrnice osobně nevidím žádnou jinou možnost. A proto toto dávám na stůl jako výchozí návrh a doufám, že bude možné potom u některých jednotlivých bodů jít dále. Čili hlavní filozofií mého návrhu je minimální harmonizace, což ovšem ponechává možnost členským státům samozřejmě jít dále. To tam je také jasně uvedeno ale o co jsem se pokusila a co se pokouší ten návrh zprávy, je zcela jasně říci, že tam, kde se budeme snažit harmonizovat tuto oblast, tak to musí být uvedeno v soulad s, s návrhem referenčního, společného referenčního rámce pro smluvní právo, protože to byl vždy eh, klíčový nástroj a klíčový prvek v práci našeho výboru. Čili to jsem se snažila promítnout také do svých pozměňovacích návrhů. Výsledkem samozřejmě je to, že ovšem eh, celkově se ambicioznost tohoto textu eh, snížila. Voláme po menší míře harmonizace než, než návrh komise. Doufám, že s tím, jak bude pokračovat práce na textu ve výboru IMCO a v našem výboru, takže se nám podaří tuto situaci o něco zlepšit, ale myslím si, že není možné tu situaci zlepšovat tak, aby to, jak už jsem upozorňovala, aby to v některých členských státech vedlo eh, k oslabení ochrany spotřebitele, takové míry eh, ochrany spotřebitele, na kterou se již občané zvykli a neradi by o tato práva přišli. Samozřejmě je pravda, že naopak členské státy, ve kterých není zaručena taková míra ochrany spotřebitele, eh, musí pokročit dále. To je možné řešit potom u konkrétních bodů. Jak kolegové vědí, naše paní komisařka, komisařka Redenková, pokračuje v práci na eh, návrhu společného referenčního rámce pro smluvní právo a možná to bude skýtat určitou paralelní alternativní možnost eh, v tom evropském prostoru, eh, jak pomoci řešit tento vleklý problém, a totiž jak lépe využívat potenciál společného evropského trhu pro malé eh, podniky a pro spotřebitele, tedy jak jim zjednodušit to vyrovnávání se se 27 samostatnými právními režimy takže můžeme to potom porovnat a možná se objeví nové možnosti. Já možná se eh, v podstatě tady pokouším na jednom místě o takový mini, eh, mini projekt společného referenčního rámce a tu u případné celoevropské záruky. Zatím eh, různé právní režimy v Evropě k tomu přistupují různě a možnost to harmonizovat se zdá být velice komplikovaná. Takže co bychom mohli udělat, je v podstatě zavést jakýsi mini společný referenční rámec, to znamená, byla byste možnost režimu evropské záruky. Pokud se nedokážeme dohodnout na harmonizaci, na něčem, co bylo přijatelné pro všechny, mohli bychom se shodnout alespoň na tom, že dáme eh, tuto možnost eh, samostatného režimu evropské záruky volitelného režimu evropské záruky. To je tedy také možnost. To jsou, myslím, hlavní rysy mého návrhu a celého filozofie. Je tady obrovský počet poznacích návrhů. Doufám, že vás to neodradí. Některé z nich jsou pouze technické povahy, či jde o jazykové um, zpřesnění. Nicméně řekla jsem vám v kostce, o čem celá ta věc je. A poprosím eh, kolegy, aby se to prostudovali a budeme mít v budoucnu příležitost se k tomu ještě vrátit. Bylo by vhodné, kdybychom e, pak mohli pozvat pana Andrease Švába a kdyby nás mohl informovat, jak se mezi tím vyvinuly jeho úvahy na toto téma, protože doufám, že potom v určité fázi budeme moci vypracovat společný dokument, protože konec konců oba naše výbory mají být e, mají úzce spolupracovat v rámci toho zvoleného postupu. Takže tolik ode mne zatím, pane předsedo, a jsem připravena zareagovat na dotazy kolegů, pokud nějaké mají. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Nejdříve pan kolega Berlinguer. Já bych eh, rád eh, poděkoval srdečně Dajaně za slova která potřebujeme nejdříve trošku eh, zažít, poněvadž je to skutečně závažná práce a na to zažití si musíme nechat čas. Máte tady spoustu eh, zkušeností, ale eh, myslím, že tady je potenciální konflikt s IMKem. A IMCO je ten hlavní výbor a to znamená, že se můžeme s ním střetnout také u návrhy, návrhu směrnice, protože toto je postup, který může vést k eh, novým pravidlům a to znamená, že to může mít skutečný výsledek. My eh, máme nový parlament a skutečně je čas na to, abychom to někam dotáhli. Dána řekla, že boj proti právní roztříštěnosti eh, je boj, kterého se nemůžeme vzdát, a poněvadž harmonizace pravděpodobně nebude fungovat. A v zásadě princip je takový, že pokud máte věci, které jsou nerovné a e, zastřešíte něčím rovným, tak e, výsledkem bude ještě větší nerovnost než předtím. A čili my vlastně jenom ty trhliny zakryjeme, ale problém zůstane. A možná, že e, tady existuje skutečné riziko opravdového konfliktu, poněvadž Eh, víme, že existuje určité riziko, že by některé členské země to mohly celé zkusit zablokovat. Některé členské země mají vysokou úroveň spotřebitelské ochrany a pokud my se to pokusíme nějak zglejšaltovat, tak v některých zemích to bude vlastně eh, regres. Eh, nemůžeme to nejpřísnější zavádět úplně všude já si tedy myslím, že to je věc, kterou tedy musíme nějakým způsobem na ní pamatovat. Já myslím, že v dáněných návrzích se rýsuje východisko a sice to je možnost odvolat se na společný referenční rámec, tedy jeho návrh, který eh, se týká eh, smluvního práva. Samozřejmě, že eh, ochrana spotřebitelů je toho všeho součástí a součástí důležitou. Ale to, co eh, ty tady popisuješ jako politování hodné, a to je docela silné slovo, poněvadž ty tady říkáš, že je politování hodné, že se nám nepodařilo dosáhnout všech výhod z dřívější kooperace. Tak to vlastně nevím. No. Nám se opravdu nepodařilo využít všech možných výhod, abychom ten problém řešili pragmaticky. A když eh, se hovoří o mm, v zásadě zásadní důležitosti minimální harmonizace tam, kde existují efektivní technická pravidla a to bude vyžadovat eh, určité eh, výpočty a tak dále a bude třeba přijít tedy s určitými návrhy pro další práci a s tím já samozřejmě souhlasím. A pravda je, že v určitých bodech, v určitých věcech je možné dosáhnout opravdu vysoké úrovně ochrany a tu pak bude možno rozšířit harmonizovaně na všechny členské země. Čili toto je skutečně velmi britský přístup k věci, který já obdivuji, ale myslím, že eh, musíme počkat, jaké budou reakce. Eh, ty tady eh, navrhuješ, abychom se vzdali myšlenky plné harmonizace. Samozřejmě, že to je problém, který by měl řešit eh, hlavně výbor IMCO. A já se ovšem naprosto shoduju. Chtěl bych tomu ovšem přidat jeden bod. Musíme zajistit, abychom neodhodili myšlenku že harmonizace by mohla přinést nějaké výsledky. Jinými slovy, jestliže se podíváme na minimální úroveň ochrany, tak ano, tady <clears throat> musíme postupovat na jedné straně zručně, ale také musíme být pevní. A to je totiž něco, které, něco, co opravdu přispívá ke kvalitě životě. To bych, života, to bych chtěl zdůraznit. Já s takovýmto přístupem nesouhlasím paušálně vždy, to ne. A, ale zde se domnívám, že eh, trošku více rozhodnosti a aktivnější přístup by tady mohl fungovat eh, v oblasti ochrany. Čili já si myslím, že je to v zásadě správně. Děkuji, paní Lichtenberger. Eh, herzlichen Dank. Ano, srdečně děkuji, kolegyně Valis, za váš návrh. Já jsem to ještě nestrávila a domnívám se, že to je skutečně taková věc, která žádá skutečně velmi silnou kořaličku, aby se to dalo strávit. Je to skutečně velmi komplexní záležitost, která je předkládána. Ale chtěla jsem se zeptat na jednu věc. V IMKU ta debata probíhá úplně jinak, pokud víme. A jaké se s tím my vyrovnáme? Je zde eh, tedy takový problém, že ten přístup eh, úplné harmonizace, tak eh, jak byl navržen, bude těžko realizován pro spotřebitele. To není žádný pokrok a těžko se to dá prosadit v různých členských státech. Takže samozřejmě, že ten jiný přístup by byl užitečný, ale jak se k tomu dostaneme a jak bychom mohli společně s IMKem dojít k nějakému výsledku. Já zde vidím dvě různé diskuze, velmi radikálně jiné ten druhý výbor možná není chytřejší než nás, ale jak se můžeme dopracovat určitého rozumného výsledku. Vždyť práva spotřebitelů to eh, je určitá věc naděje pro občany. Eh, oni si představují, že určité operace budou moci realizovat s určitou ochranou eh, a to je rozhodující bod. Takže jak dalece můžeme se Inkem se vyrovnat. Děkuji. Já jsem sám na seznamu eh, řečníků v této záležitosti a vidím, že celá debata ukazuje, že existuje úzká souvislost mezi možností nástroje a tímto, touto směrnicí této směrnici vidíme také snahu komise Eh, o harmonizaci, ale vypadá to, že to stroskotá a proto je nezbytné eh, tedy mít eh, jiný nástroj pro přeshraniční obchodní operace. Takže nějaký nástroj musí existovat a paní komisařka to sama takto předvídá, proto se na tom také pracuje v její skupině. Otázka tedy je, nakolik v rámci tohoto projektu, který je před námi. Můžeme pokročit k určitému právnímu standardu. Eh, možná, že určité řešení nalezneme uprostřed. Pan Šváb postupuje velmi široce, úplná eh, harmonizace. Paní Volis je velmi zdrženlivá a v debatách s radou eh, tedy také uvidíme, Eh, jak je možné dosáhnout eh, toho, co navrhuje buď Diana, anebo pan Schwab. Takže možná, že celou tu záležitost budeme moci eh, řešit velmi paralelně a velmi blízko. A komise, zástupci komise v pracovní skupině na přípravu textu bylo řečeno, že to, co v této směrnici zůstane jako text pro plnou harmonizaci, by mělo být převzato jako národní nástroj. Čili to, co zde budeme jako plně harmonizovat, bude převzato jako opční nástroj na úrovni komise. A ty ostatní záležitosti zůstanou eh, otevřené. Buď se tam dá udělat více, nebo je možné se zase stáhnout zpět. Eh, čili ta jedna otázka, kterou bychom měli vyjasnit, je otázka kompetence eh, ta otázka kompetence byla vyřešena na základě starého jednacího řádu, kde bylo řečeno, že v rámci tohoto postupu je náš výbor poradním výborem a příslušný výbor eh, provádí konzultace eh, se námi, ale podle nového jednacího řádu tomu také není. Výbory se musí na obsahu dohodnout a proto se domnívám, že oba předsedové výboru by se měli sejít a dohodnout dohodnout a jak si delimitovat eh, tuto otázku eh, jasněji, abychom zabránili tomu, eh, že bychom byli vytlačeni na stranu pak by duo Harbour Schwab rozhodli, jak to budou chtít udělat. Takže bez ohledu na ten technický průběh našich debat bychom měli eh, se snažit o eh, rozumné eh, vymezení. Takže taková je situace, také jsem ji již viděl včera, ale včera jsem neměl dost času, abych se zabýval tímto návrhem. Máme velký krátkou, dlouhou lhůtu do 6.10.12 hodin pro pozměňovací návrhy. Ještě se hlásí pan Montes, komisa, a potom paní Diana Wallace ještě jednou. Um, thanks very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. K této zprávě eh, je třeba říci, že my eh, vítáme, že paní Volis eh, schvaluje cíle směrnice o ochraně spotřebitelů a mm, také děkujeme za její podporu v oblasti smluvního práva. Je třeba říci, že při přípravě směrnice o ochraně e, spotřebitelů jsme skutečně se opírali o společný návrh e, referenčního rámce a čili Eh, jsme se inspirovali zdrojem, který zatím tedy je nezávazný. A je tam mnoho tedy oblastí, kde jsme se takto inspirovali a kde eh, řešení eh, s směrnicí jsou podobná. Třeba je tady doba, kdy je možné vrátit výrobek, podmínky, a tak dále. V některých jiných věcí jsme se rozhodli na základě dalšího posouzení, že se odchýlíme od řešení, jak je navrhují experti. A nyní myslím, že se budeme velice dobře Eh, a důkladně zaměřovat právě na referenční rámec i na vzdory tomu, eh, co říká paní Veles eh, v oblasti navrhované harmonizace terminologie. My se pokusíme o dosažení plné harmonizace tam, kde to bude mít největší tržní dopad. Třeba, třeba je to otázka o vzdálenosti, otázka Eh, smluvního práva a tak dále, ale budeme k tomu přistupovat pragmaticky, neboť víme dobře, jak eh, potíže to může vyvolat. V otázkách, kde nelze dosáhnout plné harmonizace, tak eh, budeme rádi, když se vrátíme k současnému stavu a zachováme současnou úroveň ochrany, tak jak je zakotvená ve spotřebitelském aky. Je to proto, že zvyšování míry ochrany bez plné harmonizace by mohla zvrátit vyváženost návrhu a mohla by eh, vyvolat eh, větší náklady pro firmy, aniž by přispěla k právní jistotě. Dál bych chtěl něco říci k souvislosti mezi eh, těmito návrhy a tím, co dříve řekl pan Lehnem. Je to eh, důležitá věc a sice jde to, aby se eh, smluvní právo zapracovalo do možného občního instrumentu a do práv spotřebitelů. Ten obční instrument bude obsahovat plně harmonizovaná ustanovení eh, směrnice a Eh, důvodem je proto, že se zde budou řešit oblasti, které nejsou zcela regulovány eh, ve směrnici, jako třeba obecné smluvní právo, pravidlo interpretace, případně zrušení smlouvy a tak dále. Obční instrument se bude zabývat také věcmi, kde eh, směrnice směřuje pouze k minimální harmonizaci a to znamená, že tento instrument se bude moci odchýlit od eh, pravidla minimální harmonizace a navrhnout vyšší harmonizaci, vyšší úroveň. Navíc k tomu přistupuje jedna klíčová věc a to je to, že současný předpoklad, pracovní předpoklad eh, expertní skupiny o smluvním právu je takový, že se to bude týkat nejenom smluv, smluv eh, B2C, ale také B2B, to znamená také smluv mezi eh, firmami, což je eh, značné rozšíření působnosti směrnice o ochraně spotřebitelů. Děkuji. Diana? Děkuji. A děkuji všem, kteří přispěli. Já eh, musím, <laughs> že mě pomohla tady lavička, tady sklenice šnapsu paní Lichtenbergerové a možná, že ještě budeme potřebovat další. Eh, já jsem se pokusila zůstat v těsném kontaktu se zpravodají IMKA a s výborem jako takovým. Je to situace poněkud delikátní, nicméně situace která může fungovat. Já tomu věřím, jsem o tom přesvědčena. Dnes dopoledne proběhla debata a eh, já jsem se pak ještě jednou setkala s náhodou s šéfem příslušného výboru a on mi řekl, že formulace článku 4 eh, v mém eh, stanovisku bude možná tím nejlepším východiskem. Čili já si myslím, že Eh, my se zase od sebe neodlišujeme tak moc, jak to možná vypadá. Eh, bylo totiž velice obtížné a my se snažíme, aby byla zachována jednoduchost spíš, než abychom to více komplikovali, což je možná dosávadní tendence. Eh, s dalším postupem budeme schopni nalézt další aspekty, kde je možné dospět k cíli plné harmonizace, ale nejdříve bychom se měli shodnout na začátku a potom teprve pokračovat dál. Možným e, dalším důsledkem je to, že bychom mohli mít e, přílohu, přílohu, kterou bude možné do budoucna rozšířovat. Já bych postupovala takto. Jsem tady optimistická, pokud se týče kooperace. My jako dva zpravodajové eh, jsme si to nechtěli tedy dělat tak, že každý by si dělal několik eh, odstavců a každý jiné, to by eh, možná nebylo dobré vzhledem ke komplexnosti tématu. A já si myslím, že kooperace by mohla dále pokračovat tímto způsobem těším se na spolupráci s kolegy, až budou překládat pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Eh, termín 6.10. Ano? Dobře, a tím se dostáváme k bodu eh, číslo 8, což jsou prováděcí pravomoci komise. Pan, pan Sajer jako zpravodaj má slovo. Eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych kolegy požádal o promenutí, protože v červenci jsme eh, se tomu věnovali a teď s tím pokračujeme, ale dělám to schválně, protože potřebuji vaši pomoc. Takže jsem požádala zařazení tohoto bodu na program a kromě toho dalším důvodem je to, že je třeba udržet transparentnost u tohoto nesmírně důležitého tématu. Eh, je potřeba, abychom všichni věděli, jaký to má vývoj. Především bych se domníval, že je velice důležité se připomenout, proč celá otázka no, kometologie a nyní nyní eh, nové pojetí článku 290 a 291 eh, se dostalo do rukou našeho výboru. Eh, tehdy se o tom vedla diskuse a myslím si, že to bylo moudré rozhodnutí. Je třeba posílit pozici parlamentu vůči ostatním institucím v rámci vyjednávání, zejména s tím, jak nyní jsme přešli na režim podle Lisabonské smlouvy, je třeba, aby fungovala určitá koordinace, aby se to nedělo pouze podle partikulárních zájmů jednotlivých výborů. Ehm, obdržel jsem od vás několik poznacích návrhů, ale také 12 stanovisek od příslušných výborů. Ehm, můj úkol, částečně úkol koordinátorů, je celé to tedy nějak skoordinovat Protože pokud jednotlivé dílčí výbory k tomu budou přistupovat zcela individuálně, samostatně, tak eh, nakonec parlament eh, nic nevyzíská. Nezískáme silnější pozici. Proto také žádám vás i vaše kolegy v ostatních výborech, abyste prosazovali eh, ten koordinační přístup. Já jsem byl přitomen na konferenci eh, předsedů výborů, kde eh, na mne padla přímá otázka či žádost, nebo přímé žádosti od různých předsedů výborů, ale zároveň tam eh, byl i požadavek nějakého společného stanoviska parlamentu. Takže já skutečně apeluji, apeluji na kolegy, aby jim pomohli prosadit silnou pozici pro parlament, aby se ta jednání nevedla jaksi odděleně, samostatně, paralelně. Takže to je jedna věc, ve které bych vás rád požádal o pomoc a také v zájmu transparentnosti jsem vám 5. července zaslal pracovní dokument a požádal jsem o zařazení tohoto bodu na dnešní pořadne. My samozřejmě s velkým zájmem sledujeme vývoj v ostatních institucích, ale já jsem velice dbal na to, abychom se vyhnuli situaci, kdy se vede nějaké jednání nebo, jsou, nebo máme oficiální kontakty s ostatními institucemi. Já eh, vím o vývoji v radě a z toho, co jsem se dozvěděl, vyplývá, že bychom potom v určitý okamžik měli radu skontaktovat eh, právě proto, abychom získali tu silnou pozici pro parlament. Zatím se v radě neděje nic, co by bylo možno označit za oficiální. Pokud vím, belgické předsednictví je ambiciozní v této věci. A rád bych vás ještě informoval, že nyní vlastně je to hlavní prioritou to, že chceme, aby Lisabonská smlouva byla co nejdříve uvedena v život – Eh, ale zároveň, abychom jako parlament nepřišli o žádné pravomoci kvůli tomu, že se to uspěchalo. Dokument, který nám předložila komise v článku 2009 smlouvy, poté, co byl poté to bylo schváleno komisí v březnu, tak to je dokument, se kterým máme určité problémy. Jednak tam nejsou dostatečně ošetřena práva parlamentu a abychom eh, právě zajistili, že budou dostatečně ošetřena, a také by ten proces neměl běžet příliš dlouho, protože kdyby se to příliš držovalo, tak eh, tak vlastně by dále přežíval starý systém eh, kometologie, starý systém s prováděcími pravomocemi a tam jsou vážné problémy eh, s, s legalitou tohoto, se zákonností tohoto systému, takže by se to mohlo odsnout u soudu, tomu chceme zabránit. Všem, aby parlament nepřišel o žádné své pravomoci, tak eh, si myslím a chci se vás zeptat, tak eh, se vás chci dotázat. Eh, je to pět bodů, já to velmi, velmi rychle převím, že času nemáme mnoho, ale jedním bodem je celkové sladění. Chceme určité datum, určitý termín, kde dojde k tomu celkovému sladění této oblasti, protože je třeba mít jasno v tom, které věci se budou řešit přenesené působnosti, eh, kde to budou prováděcí pravomoci, protože jakmile je to přenesená působnost, tak je to v naší pravomoci, pokud eh, jsou to prováděcí pravomoci, tak naše právo přeskumu je výrazně omezeno. Ehm, tomu se také můžeme věnovat, jak zesílit naše pozice v tomto druhém případě. Čili třeba to brát případ od případu. Eh, chceme nechceme ten automatický režim, který navrhuje text komise, chceme, aby se to bralo ad hoc případ od případu, posuzovalo tady. Další věc je právo eh, přeskumu u návrhů prováděcích eh, aktů, tak abychom vyřešili co nejvíce problémů a zaručili hladký běh rozhodovacího procesu na zásadě upřímné, spolu, otevřené spolupráce. To odráží některé prvky dohody mezi institucemi, totiž chceme zajistit, aby pokud máme určité problémy s některými prvky eh, návrhu komise, tak aby komise eh, musela na naši žádost ten text přeprat, ten návrh přepracovat. To by mělo být zavedeno jako neformální postup. To, se také promítlo do poznacích návrhů z jiných výborů i z našeho výboru. Další věc je ta, co vidíme u rady. U rady vidíme jasný pokus veškeré externí eh, financ, eh, problém, eh, programy financování vnímat jako, nebo definovat jako, klasifikovat jako prováděcí pravomoci. To si my samozřejmě nepřejeme, opět budeme trvat na tom, aby se to posuzovalo případ od případu. A v mnoha případech, eh, jak to také eh, žádali členové našeho výboru, eh, by to právě mělo jít cestou přenesené působnosti, nikoli prováděcích pravomocí. Budu potřebovat také vaši podporu ve svých kontaktech s ostatními situacemi. Je výbor EPA, je, pardon, je odvolací výbor. E, to také nemůžeme akceptovat v tom aktuálním stavu toho návrhu. Rada chce, aby to fungovalo jako kterýkoliv jiný výbor, aby, aby to nemělo žádný speciální statut, to znamená status, to znamená, aby tomu předsedal zástupce komise a tak dále. Nemusím zacházet do detailů. Další věc, Samozřejmě ono je to celé ještě ve vývinu, čili některá řešení budou průchozí, jiná nikoli, to se uvidí, ale je velice důležité, abychom měli jistotu, že proběhne později nějaký přeskum toho, jak se to celé osvědčilo. A já si velice rád vyslechnu i členy ostatních výborů, nejenom našeho výboru, velice rád potom uslyším od lidí, do jaké míry tyto nové pravomoci využíváme. Já mám pozitivní signály od kolegů, že to eh, skutečně to používají a připadá to velice užitečné. Někdy jsou jejich požadavky poněkud nadměrné, takže potom je obtížné dobrat se do toho stanoviska parlamentu. Ehm, tady opět budu potřebovat váš, eh, váš pohled, váš názor, je potřeba k tomu přistupovat po pečlivém uvážení ale především je nakonec třeba nastavit ty postupy velmi jasně. Takže o toto zhruba jsem se s vámi chtěl podělit. Je třeba tedy na jedné straně to zbytečně nezdržovat, na druhé straně nedopustit, aby uspěchanost sebou nesla potom oslabení pravomocí parlamentu. Vyčkejme tedy, jaký bude vývoj v radě, pak na to můžeme reagovat, protože zatím nemáme žádné oficiální stanovisko rady. Děkuji mnohokrát za trpělivost. Děkuji. Děkuji, kolego Sajere. Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak eh, ještě eh, jednání s radou bude požadovat eh, další posílení, to jistě nebude problematické a odpovídá to také tomu, jak jsme o tom diskutovali, takže tento mandát můžete zahájit a slyšel jsem, že se pokusíte se dohodnout na společném postoji a myslím, že je na čase zahájit jednání. Dobře, takže tento bod uzavřeme uzavírám a následuje bod 9, otázka rozpočtu. S, slovo má pan Vod. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, scházíme se první čtvrtek odpoledne, a, abychom se bavili o rozpočtu. Rozpočet je pro nás samozřejmě velice důležitý a my víme, že ty rozpočtové debaty jsou v každém roce velmi obtížné a já myslím, že letos to bude ještě obížnější, poněvadž víme, že eh, členské země se většinou snaží spíše šetřit na výdajích. Eh, v prvním čtení eh, tady máme závazky 797 787 milionů a platby 3,6 miliard, tam bude úspor a, a také členské země si budou eh, škrtat do svých rozpočtech. Pokud se týče právního výboru, tak eh, nás zajímá samozřejmě 3.8, což jsou rozpočtové položky pro eh, záležitosti právní a dále administrativa, to je kapitola 5. Eh, tady se v 3.8 eh, o 3,9 eh, snižují náklady a to je 49 milionů. A to je dalších 162 milion eur. Ehm, dá se očekávat, že některé členské země se budou, tedy, pardon, některé výbory parlamentu se budou snažit eh, si zvýšit rozpočet dále a to je de facto předmět také eh, těch pěti pozměňovacích návrhů, které tady předkládám k úvaze. Eh, týká se to Evropského soudního dvora a dále je tady rozpočtová linka pro v rozšiřování Unie, to je Chorvatsko, zejména 2012, a potom je to systém v Evropském soudním dvoru eh, pro IT zabezpečení, čili to jsou vlastně ty eh, pozměňovací návrhy, které by neměly být kontroverzní a které vracejí původní částky do rozpočtu. Pak tady mám ještě jeden, a to je grant pro Evropskou právní akademii Eh, která byla vytvořena Evropským parlamentem a de facto eh, by měla zajišťovat správné školení právníků ve všech členských zemích. Já myslím, že technicky by za to rozhodnutí mělo být v pořádku. Já myslím, že eh, bych k tomu mohl přidat ještě pozměňovací návrh ústní, který eh, se bude navázovat na rozhodnutí 362 d a tak dále. Nemělo by to být kontroverzní pro kolegy dnes odpoledne. Srdečně děkuji, pane kolego. To je všechno koncenzuální mezi politickými skupinami. E, nikdo se k tomu nehlásí, takže to můžeme odsouhlasit on blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo, zdržel se někdo, nikdo, takže jednomyslně je to e, přijato a děkuji vám za vaši práci. Následuje bod 11, pokud se díváme správně, bod 10 byl totiž odsunut na později, zde jde o kodifikaci, ale bylo mi sděleno v souvislosti s tímto bodem, že kromě toho je zde určitý technický problém a měli bychom navrhnout, aby kodifikační řízení nepokračovalo, nýbrž aby komise předložila nový návrh. I to je koncenzuálně dohodnuto mezi politickými skupinami, takže budeme postupovat tímto způsobem. Takže nyní k zasedání neveřejnému a prosím všechny, kteří eh, se nezúčastní, eh, eh, přerušíme zasedání na dvě minuty, abychom zajistili neveřejnost dalšího jednání.